Pokud jde o interpretaci článku 191, eh, to bylo v oznámeních, eh, očekávám tedy, že eh, proti němu není žádná námitka. Ovšem v rámci demokracie zde v parlamentu bych rád zajistil, že nebude žádná retroaktivní stížnost, aby to, to neovlivnilo schodu ve výboru. Toto, tento článek bude aplikován i na obnovované mandáty pro budoucí parlamentní jednání.